So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, drazí kolegové, doufám, že jste měli úžasnou přestávku na oběd a že můžeme pokračovat v našem zasedání. Dostáváme se k bodu číslo 9, což je dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem aktuálním stavem a vítám k této měně názoru s Kristianem Lefflerem zástupcem generální tajemnice SVČ. Velice rádi vás vidíme na našem výboru. Také jsem pozval delegaci pro severní spolupráci, pro spolupráci s Norskem EU Island JPC a, e, a JPC e e A Dovolte, abych tady přivítal pana Andrease Švába, který je předsedou stále delegace. Také bych rád přivítal Kristiana Leflera, e, který nás seznámí s aktuálním vývojem týkající se rámcové dohody EU Švýcarsko. E, vyjednávání pro te, tuto institucionální rámcovou dohodu mezi EU a Švýcarskem trvaly čtyři roky a byly ukončeny 23. listopadu 2018. Víte, že jsme k tomu měli zajímavá zasedání na AFETu v minulém mandátu a tady došlo k dohodě společného textu, ale švýcarská e, federální rada ještě nezaujala formální postoj k této dohodě. Švýcarsko je jedním z nejužších e, vnějších externích partnerů s Evropou, má dlouhé kulturní, ekonomické svazky e, se svými sousedy. 1,4 milionu evropských občanů žijí ve Švýcarsku a 450 tisíc Švýcarů žijí v v Evropské unii. Současné bilaterální vztahy se zakládají na souboru 20 hlavních a zhruba 100 dalších dohod. Institucionální rámcová dohoda přinese pokračování stávajících bilaterálních dohod a zároveň koherentnost celé mu tomu komplexu všech stávajících dohod a také by měla zahrnovat mechanismus přežešení sporů. No, takže abych to zhrnul, doufám, že toto přinese koherentnost a e, nahradí vlastně celou řadu těch bilaterálních dohod a zároveň prohloubí, e, prohloubí účast Švýcarska na jednotném trhu. A teď dám slovo panu Lefflerovi na 10 až 15 minut a potom zahájíme kolo otázek a odpovědí. Ještě jednou, pane Leflere, srdečně vítejte. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě pozvali. Rád bych využil této příležitosti, abych vás seznámil s aktuální situací ve vztazích se Švýcarskem a zejména co se týče toho návrhu rámcové dohody. Dovolte, abych nejprve se ohlédl zpět a pohledl na to s historickou perspektivou, proč jsme tam, kde jsme. Tyto vztahy mezi Evropskou unii a Evropským společenstvím tenkrát mají dlouhou tradici. První významná formální dohoda byla v roce 1972, když vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a Švýcarskou federací v obou případech Dohoda v tom období od roku 1972 eh, byla skutečně významným historickým artefaktem, protože věci se tak hodně změnily v oblasti mezinárodního obchodu a způsobu obchodování, ale stále je to vlastně základ, na kterém upravujeme naše obchodní vztahy mezi EU a Švýcarskem. Eh, vy už jste také se zmínilo EEA, pane předsedo, eh, když toto bylo vyjednáno, čili Evropský hospodářský prostor, když byl vyjednán, eh, bylo, podlehlo to referendu a souhlasili jsme pro vývoj, tak, rozvoj takzvané bilaterální cesty na které bychom pracovali spíše než na sektorálním základě. A od té doby eh, až do poloviny 90. let jsme vyjednávali a dohodli, dohodli velký počet sektorálních dohod, které pokrývaly nejrůznější dohody. Teď máme přes 120 takových dohod, které pokrývají naše aktivity, včetně švýcarské účasti ve vybraných oblastech. Děkuji mnohokrát. Eh, týkající se vnitřního trhu a Schengen Schengenu. Původně, eh, zapomínáme na to, ale původně tyto sektorální dohody byly nahlíženy jako dočasná řešení, protože Švýcarsko se také chtělo mm, usilovat o členství v Evropské unii a mělo to vlastně pomoci přiblížení Švýcarska Evropskému společenství. Ale od té dohody, co to spadlo pod stůl, mm, tak tu teď máme takové prostě kvetoucí partnerství, ale roztříštěné, které jaksi dané dohromady, ale ne, že by drželo dobře pohromadě. A Eh, proto jsme měli eh, tu ideu eh, uzavření tohoto, této rámcové dohody, abychom měli takový rámec, který nám umožní propůjčit koherentnost a předvídatelnost v našem partnerství. Proto, abychom vytvořili platformu, základ, který nám umožní pokračovat v tomto partnerství, prohlubovat ho, rozšířit ho na, na nové oblasti a učinit to takovým způsobem, aby všichni občané a všichni ekonomičtí aktéři mohli mít plnou důvěru v její fungování. Protože tam by všichni věděli, jaká jsou společná pravidla. A to je důvod, proč tato rámcová dohoda se zaměřuje na záležitosti právní jistoty, řešení sporů, koherentního výkladu pravidel a významné je to také, když hovoříme o jednotném trhu a jeho a dynamice, dynamice evropských zákonů. Když jsme vyjednávali, a to bylo několik let, Dosáhli jsme určitého závěru vlastně před rokem, no něco méně než před rokem, ale bohužel Eh, tento závěr nevedl k potvrzení, ke stvrzení této dohody ze strany Švýcarska, eh, že by byli jaksi připraveni eh, podepsat tuto dohodu. My všichni známe ty výzvy, respektujeme je a se zájmem jsme sledovali veřejné konzultace ve Švýcarsku, které se konaly v létě, na jaře minulého roku a uvítali jsme dopis z Federální rady. Teď si přesně nespomínám, kdy jsme to dostali, asi koncem května nebo začátkem června eh, kdy Švýcaři vyjádřili eh, svou připravenost k podepsání dohody pakliže získají určitá ujasnění ve třech oblastech. My jsme zaslali, nebo předseda Evropské komise rychle zaslal odpověď, kde potvrdil, že jsme skutečně ochotni se posadit a pracovat na těchto vyjasněních a hm, jsem přesvědčen o tom, že bychom mohli poskytnout taková ta vyjasnění v co možná nejkratší době. Ale Musíme samozřejmě respektovat, že eh, se tady dělají i mezinárodní konzultace a také konzultace se sociálními partnery ve Švýcarsku a oni chtějí samozřejmě, aby proběhla všechna tato jednání na jejich úrovni. To respektujeme, bereme to na vědomí, a, ale stále tedy čekáme na to, až k tomu dojde. Vztah se Švýcarskem je nesmírně významný. Je to vztah, kterého si EU velice váží. Máme silné společné vize, společné hodnoty. Máme tady politickou konvergenci v mnoha oblastech. Nicméně je důležité, že abychom mohli pokročit v našich bilaterálních vztazích, musíme stanovit soubor zcela jasných, srozumitelných společných pravidel, které budou aplikovat obě strany. A tato pravidla eh, nebudou jenom vyzobávat určité oblasti, tak jak to je v těch 120 jiných dohodách, ale chceme vytvořit koherentnost co se bude týkat vlastně celého partnerství. A automaticky to eh, také znamená, že musíme vytvořit takové podmínky, které umožní Švýcarsko, aby se šířeji angažovalo eh, v účasti a spolupráci s různými stranami jak na jednotném trhu EU, na výzkumu a v mnoha dalších oblastech. Proto by nemělo být překvapující, že vlastně startovním bodem je Evropský soubor pravidel. To e, umožňuje účast na, v rámci těchto evropských pravidel. A když se podíváme na eventuální nezbytnost přizpůsobení za plného respektování mm, autonomních pravidel i EU v rámci specifických podmínek Švýcarska a našeho vztahu se Švýcarskem, někdy může vzniknout dojem, že Evropská unie se snaží jaksi vnucovat svá pravidla vnějším partnerům nebo vnějším stranám, ale já si myslím, že to je dezinterpretace dezinterpretace to neznamená vývoj nějakých nových pravidel, které bychom vnucovali jinám. Ne, eh, to je umožnit partnerům Eh, úzkou spolupráci na tom, co my už děláme a poskytnout jim možnost účastnit se jednotného trhu, který přináší celou řadu užitečných eh, hodnot našim občanům. A dělá to takovým způsobem, který nebude narušovat nebo podkopávat rámec, v němž se pohybujeme v našem prostoru. My jsme si mysleli, že jsme to udělali eh, v tomto návrhu rámcové dohody. Tím, že jsme přizpůsobovali používání či aplikaci evropských pravidel. Nejedná se o zásady, ale o jejich aplikace na specifické situace nebo specif- přizpůsobení specifickým situacím ve Švýcarsku. Pár příkladů, například řešení sporů že by to automaticky šlo prostřednictvím arbitrážního mechanismu, to znamená za respektování švýcarských obav, že by tady se uplatňovala zahraniční jurisdikce. Ale také je třeba, aby se respektovala práva Evropské unie a skutečnost, že pro nás automatickým arbitrem zásad jednotného práva je Evropský soud a nic jiného. A tak jsme se snažili eh, prostě vypracovat při nějaký, nějaké přizpůsobení v rámci tohoto řešení mechanismu, mechanismu řešení sporu. Nikdo jiný, s kým spolupráce, když máme společná pravidla, nedostal z Evropské unie dohodu, aby měl systém založen na dvou pilířích. Když se podíváme na staženou dohodu se Spojeným královstvím, to rozhodně neznamená otevřený základ pro toto, ale my uznáváme, že v případě Švýcarska to je ústavní záležitostí s rozdělením pravomocí na federální úrovni a jednotlivými zeměmi a je třeba respektovat tedy strukturování těchto dvou pilířů, ale pro supervizi a aplikaci to bude nezbytné. Stejně jako opatř- pro různá jiná opatření jsme našli řešení, které podle našeho pohledu velice jasně zohledňují specifičnost a specifické obavy eh, Švýcarů. Eh, v březnu minulého roku v doporučeních schváleným touto, tímto parlamentem parlament konstatoval, že Švýcarsko a Evropská unie eh, požívají široké, eh, srozumitelné partnerství založené na společných historicky sdílených hodnotách. A já si myslím, že to je dobrý popis, ale je důležité pochopit a také zdůraznit, že prostřednictvím této, tohoto širokého partnerství eh, dostávalo Švýcarsko také lepší přístup k existujícím eh, programům trhu a aktivitám Evropské unie. Čili to nevytváří nějaký separátní řád, nějaký švýcarský řád nebo evropský řád. Jedná se o otevření dveří kde se získá vstup k určitým, k možnosti účasti Švýcarska na určitých aktivitách EU. My máme dobrou víru tedy a čekáme na politické potvrzení z Švýcarské federální rady za prvé proto, abychom se mohli pohnout v rámci těch vyjasňování a jsme přesvědčeni, že na základě těchto vyjasnění eh, dospějeme eh, v, na jaře příštího roku k tomu, že Švýcarsko bude připraveno podepsat a schválit tuto dohodu. Někdy, dovolíte-li mi určitý komentář, to jako čekání na Godota. Ti, kteří to viděli, tu hru, nebo četli, tak si vzpomenou, eh, že tady je veliký rozdíl mezi pr- jediný rozdíl mezi prvním a druhým dějstvím, že v prvním eh, jeden je na stromě a druhý spadl z toho stromu tak, jak se to děje teď na podzem. My jsme teď v tom druhém dějství a na konci hry ty dva lidé, kteří čekají na Gordota, si řeknou, tak pojďme. A ředitel říká nic se nestalo. Já doufám, že tady tedy půjdeme, že se něco stane a že se pohneme v rámci těch vyjasňování a dospějeme k úspěšnému závěru v zájmu Evropské unie, v zájmu Švýcarska a v zájmu všech našich občanů. Děkuji mnohokrát. Thank you, Christian Leffler, for this update. Já vám děkuji, pane eh, Leflere, za aktuální eh, obraz situace. A teď eh, k tomuto bodu máme čas až na do půl čtvrté. A potom budeme mít desítku té Afganistán, takže máme docela dost času, nemusíme se nějak omezovat a nejdříve samozřejmě dám slovo předsedovi delegace Andrásu Švabovi. Děkuji, pane eh, předsedo, a děkuji, že tak laskavě eh, jste hostitelem eh, této delegace a i vám, pane Lefele, děkuji za rozsáhlé vylíčení situace ve stavu švýcarském prošpikované aluzemi do minulosti. Já jsem rád, že jsme společně zasedli, také společně s kolegy z EHP že eh, teď můžeme eh, také vést dnes debatu a nejdříve bych vás eh, upozornil na to, že ve Švýcarsku byly volby a vždycky kolem voleb je nervozita politiků mimořádná a ve Švýcarsku to bylo ještě o kus dále. Co si myslíte? Jak se postarat o to, aby po volbách ve Švýcarsku a také vzhledem k nové komisi v Bruselu s Uršlou von der Leyen, bychom mohli eh, přijít k novému eh, eh, přístupu k výchozí situaci. Aby tak na konci tedy to Švýcarsko tedy lépe přijímalo, jak může Evropská unie k tomuto přispět, jak můžeme my jako Evropský parlament konstruktivně spoluvytvářet tento proces. Děkuji vzhledem k tomu, že máme čas, tak já navrhuji, abyste odpovídal eh, na jednu otázku po druhé. A další eh, bude hovořit Michal, tedy pan Bitikofer a Michal Galer. Děkuji. Jenom eh, stručná připomínka panu Švabovi. Zejména chci konkrétně poděkovat vám a také mm, parlamentu jako celku za neustálou podporu, kterou nám dáváte během tohoto vyjednávacího procesu. Myslím si, že to vydávat, tím vydáváte stejně tak silný signál jako vaše usnesení a hodně to přispívá k našim snahám při vyjednávání. Pokud je o evropské volby, tak Evropský parlament tedy eh, se vol v květnu a potom eh, nastala eh, změna ve vedení a potom v říjnu roku, tedy, nebo v říjnu tedy byly volby ve Švýcarska a byla tady kontinuita, tedy změna kontinuity. Ve Švýcarsku je tam větší kontinuita, tedy v tom politickém vedení, než v EU. I když počkejme na prosincové zasedání parlamentu, abychom zjistili, jak bude potvrzena federální rada po volbách v jakém stavu. V této fázi bych rád eh, složil hold odcházející komisi a zejména i jejímu předsedovi eh, Žánu Klodu Junkerovi, který osobně se opřel do této eh, věci, snažil se jí posunout vpřed a nalézt nějaký stabilnější základ pro vztah mezi Švýcarskem a Evropskou unii myslím, že nedávno eh, řekl v eh, jednom rozhovoru, horu, eh, že jedna z věcí, které lituje, že se mu nepodařilo to úplně dokončit před opuštěním úřadu. Určitě to není proto, že se málo snažil. Myslím si, že tady bude značná kontinuita. Celý ten vztah je solidní, stabilní Může se to eh, ještě zlepšit, pokoušíme se to dosáhnout s, tou, tou rámcovou dohodou. Jsem si jist, že to vedení, které nastupuje do komise a mm, ostatně i na straně rady, bude eh, eh, chtít, abychom se maximálně i nadále snažili co nejdříve tohle uzavřít. Já velice doufám, že jakmile se ve Švýcarsku usadí prach po volbách a jasno bude příští měsíc, tedy o tom složení nové federální rady, tak eh, že potom se bude moci nejdříve na mé úrovni s eh, mým švýcarským protižkem a potom na politické úrovni pustit do eh, toho vyjasnění, které chtěla švýcarská vláda Hmm, které navrhla eh, Evropská strana, abychom to tedy mohli rozpracovat podrobněji a potom eh, to předložit vám a našim členským státům a ve Švýcarsku, eh, švýcarskému parlamentu ke schválení. Děkuji. Takže teď Reinhard Pitychofer. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Lefflerovi za prezentaci. Když musím říct, pane Lefere, eh, že eh, tak velice mírně řečeno, eh, já si myslím, že se k tomu stavíte velice přísně. Například tím, že srovnáváte vyjednávání se Švýcarskem s absurdním divadlem. To z toho má jako vyplývat, že to švýcarské stanovisko i se kterým do toho přistupují, je asi tak absurdní, jako eh, když my bychom tady čekali na Gorota. Já si myslím, že tohle je partnerský přístup k vyjednávání. Stejně tak, eh, když eh, poslouchám, co říkáte, je to trochu příliš prošpikované eufemizmy. Když tady odhalujete ty tlaky, které klademe na Švýcarsko, takže oni, kdyby eh, se přiblížili k nám, eh, by byli vítáni eh, k účasti v mnohem více programech, než jim domluvujeme teď, no tak tak to není velice transparentní způsob pojmenování problémů. No tak je, ta doprovodná opatření, je, ty problémy údajně měly být vyřešeny, tak nevím, o čem mluvíte, tedy o jaké realitě. Někteří z nás nedávno měli možnost pohovořit s některými eh, zástupci ze Švýcarska, mm, z eh, řad odborů a z jejich pohledu tyhle problémy eh, zdaleka vyřešeny nebyly. Řada z nás v tomto parlamentu chápe ty jejich obavy. Nejde jenom o, o obavu, o, o ochranu mest a těch e, zaměstnanců, ale e, také jde o o zajištění e, rovné hospodářské soutěže. Takže m, mm, a když se podíváte na ta opatření, na to, jak fungují, tak některá z nich se často, mimořádně často porušují. Porušují je firmy se sídly v EU, Příjmeči z Německa. 25% všech porušení vychází eh, z této oblasti. Takže je třeba to nějak řešit. Pořád eh, si vážím vaši práci, děkuji vám za ní a vůbec se nepokouším spochybňovat eh, váš celkový přístup. Ale myslím si, a tady bych ocitoval Matilda Švaba, že by možná stalo za to se do toho pustit eh, s čistou energií. A tohle je proto možná dobrá příležitost. S určitou mírou tvořivosti bychom byli schopni vytvořit nebo vyřešit eh, některé praktické problémy bez antagonismu. Například pokud jde o, o předběžné oznamování eh, vysílání pracovníků přes hranice, kde Švýcary, pokud se nemýlím, očekávají eh, eh, lhůtu 8 dnů. Díky moderní technologii by se tohle dalo vyřešit eh, uspokojivě, nějak vzájemně bych řekl. A nesnažil bych se říkat, že máme závěr. A ten závěr mm, není úplně definitivní. Takže bychom se měli vrátit k opětovnému vyjednávání. Já vás varuji, když očekáváte, eh, že se tohle vyřeší na začátku příštího roku. Pokud já vím, eh, ve Švýcarsku eh, běží všelidová iniciativa k vyhlášení hlasování, kterou rozjela SVP, krajně pravicová strana ve Švýcarsku, a je to návrh proti EU. A pokud my přispějeme eh, k eh, tomu šílenství, které se snaží vyvolat eh, SVP proti nám tím, že budeme špatně hrát své karty, tak budeme spolu odpovědní za prohloubení té propasti, kterou se máme snažit zasypávat. Děkuji. Můžeme to stále udělat, je odpověď po otázce, ale prosím, snažte se omezovat na 3 až 4 minuty tak eh, na konci eh, vašeho příspěvku eh, Začnu, pane eh, Bitikofere. Mm, ano, bude se hlasovat někdy příští eh, rok květnu, ale to v květnu se také hlasovalo a říkalo se, že to je jeden z důvodů, proč eh, v prosinci minulého roku federální rada se příliš tomu nechtěla stavět, protože se chceme přenést přes to hlasování. V květnu tohoto roku po hlasování byly volby zase v listopadu a teď tam zase bude někdo říkat, že hlasování příští rok květnu co z toho vzejde? Tohle eh, se tak táhne od té doby, kdy EU zahaj, požádala o vyjednávání o té rámcové dohodě před deseti lety. Před deseti lety. My neustále vyjednáváme, už myslím šest let. Takže eh, nemůžete říct, že se do toho ženeme bez hlavě. Je to absolutní vadlo? Není. I když jsou tady určité prvky tohoto. Když ehm, si uvědomíte, že švýcarská vláda řekla, že potřebuje veřejné připomínkové řízení, eh, a šest měsíců na to měli na to od prosince do letošního května, dejme tomu. A potom nám napíšou na základě tohoto řízení, myslím, že to můžeme přijmout, pokud nám to vysvětlíte na třech eh, místech, tak dobře, tak my jsme to vyjasnili. Hmm, řekli jsme jim, eh, a oni nám potom řekli, ne, ne, my potřebujeme se o tom poradit předtím, než o tom budeme jednat. A myslím, že tam nedělali jste to právě teď 6 měsíců. Takže je tady tak trochu absurdno. Ale pamatujte, eh, že eh, Samuel Beckett, eh, Beckett autor Čekání na Godota, dostal Nobelovu cenu. Tohle nedostal Nobelovu cenu za literaturu, nicméně ta ambice to dokončit tady určitě je. Hovořil jste o těch doprovodných opatřeních o těch eh, zárukách šéfům a o těch osmi dnech. A já se omlouvám, že, že nemáte pravdu, že se míníte, a asi bych to neměl říkat, ale je to tak. Evropské subjekty ve Švýcarsku, eh, že údajně nepoměrně porušují eh, pravidla, to jsme analyzovali, a procentně je to přesně to tež mezi těmi švýcarskými a, a evropskými eh, subjekty, které porušují pravidla. Jejich 6 až 7 eh, celkových eh, subjektů a Evropané tady dělají nějaký 50 toho trhu. Tak to je to porušení trhu. Potom je tady to osmidenní pravidlo. To se zavedlo, když se komunikovalo dopisy nebo dálnopisem nebo faxem v současnosti se to dá udělat za 8 minut. Nicméně jsme si se Švýcarskem odsouhlasili mm, zkrácení z 8 na 4 dny. A 4 dny je dost, dost času. A uvědomte si, že tohleto oznamování poskytovatelů služeb o tom, že pracovníci jsou na cestě, tak 80% eh, toho, co dělají evropské firmy vyslanými pracovníky eh, ve Švýcarsku, eh, trvá méně než pět dnů. Takže s osmidenním pravidlem je, to trvá déle to schválení než ta samotná práce. Je to rozumné? My si myslíme, že ne. Samozřejmě jsou tady řešení, která budou respektovat ten systém. Nikdo jiný, v, žádný partner v EU nemá žádné denní pravidlo. Ten evropský eh, systém je nula dní. Můžete eh, překročit hranice a poskytovat služby. Už tady se přizpůsobujeme jinému systému. Nabízíme řešení. Není to snadné pro eh, to, aby to, aby to členské státy přijali, ale orientačně řekli, že to přijmou v zájmu širšího vztahu. Děkuji vám. Děkuji, prosím, pana Berka za ID. Pane Leflere, eh, já mám technickou otázku, i když eh, a to velmi stručně. V roce 2012 mezi eh, SRN a švýcarským, švýcarskou konfederací byla uzavřena dohoda o působení provozu letiště v Curychu nad svrchovaným územím Spolkové republiky Německa. V posledních 12 měsících byla řada sporů eh, i v Bárensku Větembersku eh, ohledně eh, práv přeletu, hluk z letového provozu, letové trasy na letiště v Curychu. A já se chci zeptat, jestli si myslíte, že ten institucionální rámec této dohody může nějak pozitivně ovlivnit tyhle nevyjasněné otázky, které se týkají výstavby letiště v Curychu? tak aby se to mohlo celé lépe eh, eh, regulovat. Děkuji. Prosím, pane Klefere. Děkuji, já jen velmi stručně. Ano, to je přesně ten důvod, proč vyjednáváme rámcovou dohodu. To je přesně ten důvod, proč chceme ustavit jednotné společné řešení sporů a příslušný mechanismus. To nijak nemění věcný obsah dohod o letecké dopravě, ať už je to dohoda národního typu mezi Německem a Švýcarskem nebo dohoda na úrovni Evropské unie, kde se jedná se Švýcarskem. Ovšem tím se nám dostane jako Evropské unii mechanismu, na který se budeme moci spolehnout a budeme moci vědět, že budeme schopni řešit problémy tohoto typu. Děkuji a prosím pana Michála Galera za EPP. Děkuji mnohokrát, relativně krátce. Když už tady máme jinou percepci, jiné vnímání toho, eh, jak eh, to je ve Švýcarsku vnímáno, jak byste ohodnotil eh, vývoj názoru ve Švýcarsku, jakým způsobem se tam vede debata, jakým směrem se to rozvíjí? A především budeme schopni bezprostředně a přímo jim zprostředkovat náš pohled, ne prostřednictvím nějaké vládní informace, ale třeba prostřednictvím brožurek nebo tak, mm, protože všechny oficiální jazyky švýcarské jsou také našimi jazyky, takže by to bylo eh, jistě možné dostat do všech koutů země. Už jste o tom hovořil. Pro nás je vlastně poslední instancí Evropský soudní dvůr, ale pro Švýcarsko je to referendum. A mezi tím eh, eh, teď najít nějaký mechanismus na řešení sporů, Podaří se nám vůbec toto dát na vědomím Švýcarům a znovu ujistit švýcarské občany, že je to i v jejich zájmu? No to je vlastně má obava, eh, má starost, protože jinak by se tady mohla ve Švýcarsku rozšiřovat taková falešná hlášení, falešné informace. Děkuji mnohokrát. Tak jak to je, pane Leflere? You, you know well. Děkuji. Dobře víte z různých politických procesů, které probíhají v členských státech, v těch 28 členských státech Evropské unie, včetně míst, kde proběhla referenda na různá témata související přímo či nepřímo s tématy Evropské unie, že je zde určitá citlivost vůči zapojení Evropské unie do národní debaty. Ne všechny členské státy vítají takovou možnost s otevřenou náručí. Ne všechny vlády se k tomu staví střícně, aby se zapojila Evropská unie. Pokud bychom měli postupovat obdobně u partnerské země, blízké partnerské země, ale třetí země, země, která není součástí Evropské unie, tak by se nám to mohlo snadno vymstit tím, že bychom byli obviněni z toho, že zasahujeme do národních procesů, že provádíme propagandu EU, takže my postupujeme soustavně tak, že se snažíme zapojit do veřejné debaty prostřednictvím sdělovacích prostředků, a to na všech úrovních a nepřetržitě. Průběžně se zapojujeme tak, abychom naše vizi ohledně příslušného vztahu zviditelnili, abychom poukázali na jednotlivé pro nás důležité aspekty. A tím se snažíme dospět do situace, kde se nám podaří rozvinout eh, celý proces. Myslím si, že aktivní lobbying ovšem je něco, kde bych byl velice opatrný. Děkuji. Pan Grudler je další na seznamu řečníku, prosím. Prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane generální tajemníku, za tyto komplexní a zajímavé informace. Pan předseda Juncker vyjádřil svou lítost, že se za jeho předsednictví nepodařilo pokročit k završení té dohody se Švýcarskem. No snad se nám podaří dospět k něčemu pozitivnějšímu. Vztah se Švýcarskem eh, je vztah hluboký, eh, historický, ne pouze na úrovni obchodu. Eh, pravdou je, že Evropská unie a ten první 50 švýcarských produktů jdou do Evropské unie a 70 produktů, které jdou do Švýcarska, jsou e, z Evropské unie. A máte jistě pravdu, když říkáte, že rámcová dohoda respektuje jak Evropskou unii, tak Švýcarsko a že je třeba co možná nejrychleji dospět k podpisu se všemi nezbytnými vyjasněními, co se týče ochrany platu, mm, směrnice o občanství a tak dále. To vše je třeba vyjasnit tak, abychom dospěli k tomu rámci a abychom tak trochu unikli eh, tak trochu eh, tomu určité formě vyděračství. Ehm, protože Švýcarská konfederace eh, drží v velké jaksi částky peněz eh, eh, u fondu soudržnosti. A můžeme tedy z toho vyvodit závěr, že by Evropský parlament se znovu měl chopit iniciativy. Nedomníváte se, že by bylo příhodné, abychom využili naši mezi naše meziparlamentní zasedání se Švýcarskem 27. 28. listopadu ve Štrasburku? Ne proto, abychom něco jako dohodli, ale abychom byli proaktivní, aby poslanci na obou stranách se stali určitým promotorem k dosažení této dohody, kterou netrpělivě očekáváme. Děkuji. Děkuji, za to se vyjádřit, prosím. Děkuji, jak už jsem řekl, my si nesmírně vážíme podpory tohoto parlamentu během mm, celé doby vyjednávání, čili počítáme s vámi, a že nás i nadále budete podporovat, povzbuzovat až k dosažení rámcové dohody až k tomu otevření, které bude následovat pro další formy spolupráce, co se týče hospodářské, technické a jiné spolupráci. Je třeba také, to se domnívám, jak jste řekl, využít toho společného zasedání eh, ke konci tohoto měsíce, abychom viděli, jak vypadají perspektivy Mm, dokážu si představit, že budete mít také ve Švýcarsku kolegy, které znáte, možná i nové kolegy, kteří jsou noví ve Švýcarsku a to je právě okamžik snažit se i na základě těchto osobních kontaktů mezi jednotlivými, které vysvětlovat a osvětlovat perspektivu této dohody. Já se nedomnívám, že nastal okamžik, abychom tady prostě eh, usilovali o znovu zahájení nového vyjednávání, nové dohody. Ta dohoda byla uzavřena na úrovni federálních poradců s komisařem Hánem. A eh, je třeba povzbudit eh, ten proces vyjasňování. My jsme k tomu připraveni, více než připraveni. My ho netrpělivě očekáváme, abychom pokročili v této oblasti, ale já jsem přesvědčen, že když se sejdeme u stolu, tak velice rychle můžeme dospět k nezbytným vyjasněním. Tady nás čeká významná práce, vysvětlování, prezentování, takovému, jak si abych řekl, lidovému vysvětlení toho, abychom eh, vyjevili, jak nezbytná je důvěra na obou stranách. I důvěra parlamentu, rady ministrů, švýcarského parlamentu a samozřejmě také švýcarských občanů. Thank you. We come... Děkuji a poslední dva na seznamu. Pan Sofol. Paní Sofl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Lefrovi za výměnu názorů. Švýcarsko je naším blízkým partnerem. Já jsem byla stínovou zpravodajkou ke zprávě na toto téma v průběhu předchozího mandátu a po mnoha letech jednání se nám podařilo postupovat pohotově, dostat se k podmínkám, které jsou výhodné jak pro Evropskou unii, tak pro Švýcarsko a proto si myslím, že bychom neměli znovu vyjednat, co už bylo vyjednáno, protože to by nás nedovedlo k příznivým výsledkům. Měli bychom být jednotní v této věci a říci, že Evropský parlament vítá tuto dohodu a zlepšení přístupu Švýcarů na vnitřní trh, tak abychom mohli požívat všech svobod a vnitřního trhu, to jsou základní svobody. Evropská unie musí je naši partneři respektovat. Pokud jde o doprovodná opatření u poskytovatelů služeb a pokud jde o přechod na ustanovení, tak zde si myslím, že bychom měli upozornit na téma chorvatských pracovníků, alespoň zde si myslím, že znovu vyjednávání podmínek by otevřelo pandořinu skříňku, objevily by se různé další problémy a proto bych ráda apelovala na to, abyste situaci vysvětlili, abyste ale zastávali pevné, jasné stanovisko, neboli abyste nezahájili nové vyjednávání. Děkuji. Pan Kasan Nefla, prosím. Děkuji za podporu, to je vše, co k věci můžu říci. Branislav Šikovský, děkuji, pane předsedo. Já obdivuji Švýcarsko. Nejen kvůli tomu, jak spravují svoji zemi, ale zároveň mám pocit, že Švýcarsko je vzorem toho, jak spravovat několika jazyčnou federaci a posilovat eh, víru v svůj národ. Nemyslím si však, že bychom měli mít pocit, že je toto už vyjednáno. Já jsem na to byl upozorněn i jako národní politik a měl jsem i osobní zkušenost. Víte určitě, že miliony lidí oceňují, pokud Evropská unie učiní praktické kroky, které ovlivní jejich život. A co ocenili mladí, zvláště bylo snížení roamingových poplatků. A já jsem zaznamenal, že Poláci, ale i další, kteří jezdili na dovolenou do Švýcarska nebo kolem Švýcarska, tak zaznamenali tyto problémy. Můžete třeba, ani nemusíte nutně vstoupit na švýcarské území, jen jedete na hory a projíždíte kolem hranic Švýcarska a po návratu zjistíte, že máte ohromný poplatek za roaming. Mně se jednou stalo, že jsem platil tisíc euro za roaming, za data. A věřte mi, nedělal jsem nic mimořádného. Moje otázka je, můžeme s tím něco udělat? Děkuji, to je velice důležitá otázka a netýká se jenom lidí, kteří jedou do Švýcarska. Máme podobný problém na západním Balkánu. Můžete k tomu prosím říct se pár slov? Já nejsem specialistou na hospodářství telekomunikací, ale tuto problematiku jsme prověřovali a na, naši partneři nevevenuli žádný zvláštní tlak na to, abychom se o tuto otázku zasadili. My jsme to však řešili, zda můžeme co si podniknout a bylo mi řečeno, že za stávajících podmínek s těmi dohodami, které máme uzavřeny, bychom se vystavili riziku sporu s VTO kdyby mohl někdo říct si, pokud podniknete takový krok se Švýcarskem, vůči Švýcarsku musíte jej podniknout i vůči nám, čímž bychom se odstli v eh, obtížné situaci. Je to totiž něco, co patří do inspirace, která stála za naším návrhem, který nyní patří do celého balíčku. Byla to dílčí část, ale přesto část je to dohoda s přidruženými prohlášeními a ve chvíli, kdy je k dispozici dohoda a my bychom chtěli začít modernizovat eh, dohody o volném obchodu se Švýcarskem a pokud bychom se snažili do toho přiřadit další služby, které třeba v roce 82 ani neexistovaly, tak je to možnost, kterou bychom mohli prověřit. Vážní kolegové, vzhledem k tomu, že máme ještě pět minut, než začne další téma, tak mi dovolte, abych položil poslední otázku já. Představte si, že by venku stáli reportéři švýcarské televize a chtěli by po vás 90 vteřinové vystoupení Představte si, že by venku v sále nebo mimo sál stáli reportéři švýcarské televize a chtěli by 90 vteřinové vystoupení, což mě čeká, jakmile tento bod uzavřeme. Co byste řekl vy? Inspirujte mě, prosím. Já jsem si říkal devět eh, vteřin a to by šlo eh, vyjádřit krátkým a výstěžným, pusťte se do toho, ale pokud bych to měl říci v rámci dalšího expoze, tak bych řekl, že je to blízké, produktivní partnerství se Švýcarskem a já bych rád, aby se toto partnerství ještě dále rozvinulo a to ku prospěchu našich poskytovatelů hospodářských služeb, ale hlavně ku prospěchu občanů. Abychom docílili tohoto cíle, měli bychom vytvořit rámec, v rámci kterého by jednotlivci i subjekty měli důvěru, že se s nimi bude zacházet jak v Evropské unii, tak ve Švýcarsku stejně a o to se snažíme v rámci této rámcové dohody. Je to malý střípek, ale pokud vám jeden střípek unikne, tak celá mozaika začne vypadat necelistvě a neúplně. Děkuji. Vážení kolegové, toto téma je uzavřeno. Vážený kolego, já se omlouvám, ale vy jste nezvedl ruku v průběhu jednání. Za dvě minuty začínáme další téma a já nyní eh, vycházím ze sálu a vystoupím. Čeká švýcarská televize.